Můžeme opět eh, otevřít eh, naši schůzi pro veřejnou část. Prosím, otevřete dveře. Máme naspěch. Ah, ja, danke schön. Děkuji. Omlouvám se za malé spoždění. nyní otevírám bod číslo 11 na našem pořadu jednání. Systémové problémy ve sdíleném řízení prostředků v oblasti strukturálních fondů, situace v Rumunsku, v Maďarsku. Z tisku jsme se dozvěděli a pan generální ředitel, eh, já tady vítám pana generální ředitele, který zastupuje paní komisařku. Dozvěděli jsme se z tisku, že v obou zemích existují problémy, které se týkají řízení fondů. Velké nedostatky v tomto řízení. V Rumunsku jsme se z tisku dozvěděli, že, že legislativa, aktuální legislativa, něco se týče korupce u Eh, politiků a u státních úředníků má být eh, pozastavena ve své platnosti. To je velký problém a v Maďarsku máme problém s metrem. A eh, nyní máme tedy i to Rumunsku, to potěšení s tím Rumunskem, protože jsme chtěli to takto společně spojit a propojit to s tím maďarským problémem a proto vás prosím o odhad, jakým způsobem jsou, se to týká tedy evropských fondů a co dělá komise pro to aby chránila evropské strukturální fondy v těchto zemích. Máme tady konkrétní případ Budapešť, ale pak máme i ten systémový problém, který se týká Rumunska a možná máme i v Maďarsku systémový problém. I zde velice dlouho přetrvává jeden problém. Připomínám, že výbor pro rozpočtovou kontrolu v roce 2011 navštívil Budapešť a díval se na stavbu toho metra. To byla taková ta základní stavba, tehdy byly dokonce důkazy toho, že tam došlo k podvodům eh, v souvislosti s vypisováním výběrového řízení a ta situace trvá dodnes. Takže prosím, můžete se k tomu vyjádřit, pane Grejan, řediteli. Děkuji, paní předsedkyně, dobré dopoledne a děkuji mnohokrát. Já bych se tedy zabýval těmito dvěma specifickými tématy, eh, která jste eh, teď právě připomněla a znovu popsala. Začal bych eh, rumunském. A mluvil bych o tom, co v tuto chvíli vlastně se odehrává. Ono se to celé velice hodí, protože tento týden, či spíš minulý týden, komise přijala své svou poslední zprávu o spolupráci a kontrole k Rumunsku na jedné straně a k Bulharsku na straně druhé. Já nejsem osobně za tuto zprávu odpovědný. Je to eh, věc prvního místo předsedy Timmermance, ten to má ve své gesci, takže já bych se v tomto ohledu spíš jenom Eh, odkázal na to, co sám Timmermans eh, řekl velice jednoznačně, když prezentoval tuto poslední zprávu a také bych se vyjádřil k tomu, co je obsahem zprávy ohledně Rumunska eh, a k tomu, co jsme zaznamenali v Rumunsku za poslední dva týdny. Eh, obecné hodnocení ve zprávě eh, obecné hodnocení Rumunska eh, se zmiňuje o souvislém pokračujícím pokroku. Na druhé straně bychom neměli přehlížet to hlavní sdělení ze strany komise v tom smyslu, že my trváme na nezvratitelnosti tohoto pokroku. A to je terminus technicus, který je specificky využíván právě pro Rumunsko. A teď eh, k těm dvěma návrhům eh, mimořádných výnosů, o kterých jsme slyšeli. Eh, jsou tady dvě dva e, úseky v té zprávě o spolupráci a e, mechanismu e, verifikace, které se vztahují k Řecku. Na straně 8 této zprávy je řečeno, že ty dvě mimořádné vyhlášky eh, a jejich návrhy, které 18. ledna vláda předložila ke konzultaci, by eh, mohly eh, reflektovat problém korupce a boje proti korupci. A druhá zmínka, která se týká těchto vývojových tendencí, je na straně 13 a říká jasně, že jakýkoliv eh, závěrečné přijatý text návrhu mimořádných vyhlášek předložených ke konzultaci je třeba vnímat v tomto světle. A výraz v tomto světle se vztahuje eh, k možné eh, potřebě znovu zvážit pokrok, kterého Rumunsko dosáhlo. Takže co já z toho vyvozuji? Vyvozuji z toho, že komise tuto záležitost sleduje velice bedlivě, že toto je téma, které zcela spadá Eh, do pravomocí či rámce toho mechanismu eh, spolupráce a kontroly a že jakékoliv nové eh, právní nástroje, které by vstoupily do Rumunsku v platnost, což není ten případ v tuto chvíli, by byly hodnoceny právě s úhlem pohledu této verifikační metody. Vy se mě ptáte, zdali tady vidím nějaké okamžité eh, přímé eh, spojení se zprávou eh, těch zdrojů. Za prvé bych odpověděl, že my jako komise budeme hodnotit právní vývoj, k tomu zatím nedošlo, ale zároveň je zapotřebí tady činit poměrně jasné rozlišení mezi tím, co spadá do toho mechanismu spolupráce a verifikace na jedné straně a co je zvláštní prostě soubor opatření, který umožňuje v rámci pravidel pro strukturální a investiční reformy eh, boj proti podvodům na jedné straně a proti korupci. Jak víte, tak my jsme výrazně posílili Eh, systémy řízení a systémy kontroly eh, pro to stávající finanční období. A co se Rumunska týče, eh, tak jsme vlastně ještě nikoho nejmenovali. Nejmenovali jsme vlastně nikoho v rámci těch systémů zprávy a kontroly a to znamená, že tady vlastně zatím žádné žádosti o platby nevznikly. Na druhé straně my podporujeme Rumunsko, jak jen možné. A rovněž budeme podporovat Rumunsko prostřednictvím jednotlivých operačních programů. Je tady jedna podmíněnost ex ante, která se týká k veřejný, veřejných zakázek. A ta je velice náročná, velice náročná pro Rumunsko. Rumunsko na tom stále ještě pracuje, není to úplně dokončený proces ale mohu říct, že k pokroku tady došlo a že ten pokrok je docela zásadní, co se týče vytváření nových kapacit na jedné straně, co se týče Národní agentury pro zadávání veřejných zakázek na druhé straně a tak dále. Rovněž zmiňuji dva specifické operační problémy. Je to technická Eh, podpora eh, v tomto směru a my eh, podpoříme Rumunsko během celého toho období, aby mohlo ještě víc také rozšířit a posílit svou kapacitu v oblasti justice a v oblasti zadávání veřejných zakázek. Takže obecně řečeno, co se Rumunska týče, tak bych řekl, že máme velice spolupracujícího partnera, ale vzhledem k vysokému eh, objemu těch požadavků, eh, aby bylo možno začít, eh, tak je tady ještě hodně práce, aby Rumunsko mohlo konečně jmenovat svůj řídící a kontrolní systém. A my jsme proto velice spokojení v tom smyslu, že Rumunsko tady již vlastně založilo velice solidní eh, systém zadávání eh, zakázek pro stávající období. A teď Maďarsko. Zde hovoříme o nedávných skutečnostech. Eh, dostali jsme zprávu od o OLAFu 6. prosince 2016. Správně jste poukázali na eh, to, že to trvalo hodně dlouhou dobu Olafu, než eh, tuto zprávu vypracoval. Eh, spouštěcí moment pro zprávu OLAFu se počítá od roku 2012. Tehdy účetní dvůr a DG Regio poskytlo OLAFu informace, které se týkaly metra linka 4, budapešské metro linka 4, a Olaf provedl velice zdlouhavé vyšetření a my jsme to pochopili, že to je spojené s potřebou Olafu, aby tady byla celá řada interakcí s mnoha představiteli veřejných orgánů a nejenom v Maďarsku, ale v celé řadě e, členských států. A bylo to také spojeno se skutečností, že Olaf e, screeningoval víc jak 400 různých smluv. Na základě tedy té zprávy, kterou jsme dostali, jsme okamžitě postupovali tím běžným postupem e, pro tyto případy, to znamenalo, e, zabývali jsme se touto zprávou e, v našem výboru pro přerušení, pozastavení a finanční eh, penále. Eh, to, tento výbor se rozhodl předat zprávu maďarské vládě, aby jí dal takto možnost poskytnout i eh, připomínky z její strany. Ta zpráva před koncem roku byla tedy proto poslána maďarským orgánům a ty v mezičase požádali a to zcela po právu, Eh, o zprávu v maďarštině a my teď společně s Olafem děláme maximum pro to, aby překlad byl tedy Maďarsku poskytnut v co nejkratší době. Ale jak si dovedete představit, je to velmi obsažná zpráva, zpráva velice technická, takže ten překlad prostě eh, zabere určitý čas, ale doufáme, že nejpozději v březnu bychom jim to poslali a následně oni budou mít dva měsíce na to, aby předložili své připomínky a my budeme na tyto připomínky čekat a následně si potom vytvoříme závěrečný úsudek k této věci a e, rozhodnutí ohledně případných finančních korekcí, zdali k něm dojde či nikoliv. Ale co vám už teď mohu naznačit je, že tento program do kterého patří návrh budapešského metra, nebude uzavřen eh, do té my samozřejmě musíme přijmout to rozhodnutí o finančních korekcích, ale každopádně budeme výhradně vycházet e, ze skutečnosti, e, a nebudeme také ovlivňováni nějakými dalšími důsledky v tom smyslu, že budeme na konci určitého období a toto, tato korekce nebude tedy moci být kompenzována nějakými jinými e, výdaji. Takže musím říct, že půjdeme velice striktní a konzistentní cestou a e, především tedy v závěru programu e, budeme aplikovat metodu nulové tolerance vůči korupci vielen Dank. Děkuji mnohokrát za tuto informaci. Víme, že situace není jednoduchá, zejména v Rumunsku, ale mm, musíme vyslat zemi také určitý signál s prozbou, aby tady něco dělali kolega Ivan. Mulțumesc mult, doamna președinte. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také komisi za to, že nám představila situaci v Rumunsku. Já bych eh, se rád vyjádřil k několika věcem, které zde zazněly, ale jedna věc musí být všem jasná. Jedná se o pozitivní zprávu, pozitivní pro Rumunsko, kde, jsou kde je konstatován pokrok, ke kterému došlo této oblasti. A to ukazuje zcela jasně na to, že mnoho procesů, které byly zahájeny, nelze již zvrátit. Nejenom v Bruselu, ale i v Rumunsku panují opravdové obavy týkající se obou těch dekretů, o nich se v současné době diskutuje na veřejnosti. Ale k tomu je třeba říct jednu věc naprosto jasně. Jeden z těchto dekretů um, odkazuje na rozhodnutí ústavního soudu v Rumunsku týkající se trestního práva. Tam je jeden článek byl označen jako protiústavní ústavním soudem a tento dekret Eh, se týká rozhodnutí ústavního soudu v Rumunsku, čili jedná se o to, aby se příslušný ústavní článek eh, opravil v souvislosti rozhodnutím ústavního soudu. A pak se také jedná o situaci v trest, ve vězeních v Rumunsku, která jsou přeplněna, přetížena Evropský dvůr pro lidská práva se zasazoval o lepší situaci vězňů. Ne, aby se snížil počet vězňů, ale aby došlo k navrácení k normální situaci, aby se tady prostě našlo řečení, aby podmínky ve vězení byly v souladu s evropskou normou. Obavu vzbuzuje skutečnost, že tyto dva dekrety mohou prospět určitým osobám, které jsou v současné době ve vazbě kvůli podezření z korupce. A ti Eh, kteří spadají do této situace, kteří jsou tedy ve vazbě. Je to méně než 2%, 1,6 nebo 1,7% případů. Rumunsko chce potírat korupci, to musí být naším maximálním cílem, nejenom co se, stane, co se týká evropských peněz, ale co se týká veškerých peněz a investic, ke kterým dochází v Rumunsku. veřejné zakázky, tady došlo, výběrová řízení, tady došlo ke zlepšení, komise také chválí tuto oblast. Rumunsko si uvědomuje, co je třeba tady udělat. V minulosti to bylo obtížnější, tam byly problémy při udělování zakázek. zejména co se týče čerpání evropských peněz, ale skutečnost, že se nyní veřejně diskutuje o těchto dekretech. Včera i na ministerstvu k tomu existovala veřejná debata. Eh, předkládá se to parlamentu, kde rovněž budou diskutovány tyto dva návrhy. Zcela specificky mm, tento návrh týkající se beztrestnosti hovoří se také o, o udělování milosti v případě těch, kteří jsou obviněni z korupce, ale nejedná se jenom o ně, je to velmi citlivé, komplexní téma. I v Rumunsku lidé také citlivě na toto téma reagují. Došlo k demonstracím například v neděli, ale rád bych eh, naše partnery na Evropské komisi ujistil, že se nejedná o skorumpované politiky, nýbrž o na jedné straně rozhodnutí ústavního soudu a na druhé straně Evropský soudní dvůr pro lidská práva. Mohu vám říci, že v Rumunsku pokračuje boj proti korupci. K tomu se Rumunsko zavázalo. Žádná vláda by si netroufla nepokračovat, tedy v tomto boji proti korupci. Otázka na komisi. Kdy se domníváte, bude moci znovu využívat evropské fondy pro výběrová řízení pro nové projekty, kdy dojde ke splnění podmínek pro toto hodnocení ex ante. Máte již nějaký časový plán, protože nyní uplynuly dva roky a, a absorpčnost, pakliže se nemýlil, je nula v novém finančním rámci. Byly předloženy nové projekty. A myslím si, že posud se tady ještě nečerpalo nic. Děkuji. Děkuji, dala jsem se také na seznam řečníků. K Rumunsku bych ráda podotkla, že jsme rádi, že skutečně se těšíme z každého pokroku. A tento výbor se snažili jak Rumunsku, tak Bulharsku pomáhat sledovat je během dlouhé období, tak, aby mohli dobře řešit otázku právní jistoty pro evropské peníze. Eh, Jednou věc jsem celá nepochopila, prosím pana generální ředitele, aby to dovysvětlil. Proč, když je o otázku práv eh, vězňů, proč se tím zabýváte? A dále, pak otázka eh, realizace. Proč, když tady v jedné věci kritizujete ústavní soud, proč tady pak musíme mít 34 pozměňovacích návrhů, kde samozřejmě z toho mají profit zejména politici, ale i další. Mně je úplně jedno, kde je více skorumpovaný a kdo méně, ale celá tato záležitost je skutečně velkou slabinou pro evropské fondy. Budeme to velice pozorně sledovat. Chceme, aby se Rumunsku vedlo lépe, aby mohlo využívat prostředky z fondů, ale e, musíme mít jistotu, že Rumunsko e, uplatňuje stejné právo pro všechny. A systémová eh, korupce v oblasti politiky je prostě zvláštní specifický problém v některých členských zemích a proto si myslím, že tato současná legislativa skutečně byl takový krok v bank. Pro nás je to pro všechny špatná zpráva a proto musíme reagovat s odpovídajícími požadavky na to, aby se ta celá situace upravila správným směrem. Ještě kolega Deutsch hlásí o slovo, takže prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane generální řediteli, ve třech bodech bych krátce schrnul, co já si o této záležitosti myslím. Co si myslím i v souvislosti s tím, že toto je na pořadu jednání dnešního dne. Za prvé, souhlasím s tím, co řekl pan generální ředitel o metru v Budapešti. bylo skutečně velkým dílem financováno z evropských zdrojů a byl jsem informován o tom, eh, co uvádí eh, o tomto metru zpráva Olafu. Eh, maďarská vláda říká, že každý forint, každé euro, každý cent v Maďarsku ověřuje, ověřuje přesně, jak to bylo utraceno. Tady zastáváme zásadu nulové tolerantnosti, co se týče jakékoliv Eh, jakéhokoliv typu korupce. Pan generální ředitel to již řekl. Eh, šetření Olafu týká, eh, probíhá relativně dlouho. Zpráva Olafu, ty výsledky šetření byly potom vydány maďarské vládě a ministerský předseda, šéf se obrátil na odpovídající maďarské úřady, podal trestní oznámení a policie a státní zastupitelství zareagovalo na iniciativu eh, ministerského předseda a zahájilo trestní stíhání. Chci tím pouze říci, že maďarské úřady, OLAF, Evropská komise a generální ředitelství a Evropský parlament, že mezi těmito institucemi či orgány neexistuje vůbec žádný střed zájmu. Všem jde o to tu záležitost vyřešit. A ty fenomény, které, které byly objeveny, musí mít samozřejmě právní důsledky. Současně se zprávou OLAF má být zjištěna ještě jedna věc. O, maďarská veřejnost o tom přirozeně hovoří. A je samozřejmě také stranicko-politicky ovlivněna. Důvod je zcela jednoduchý. Před rokem 2010 jsme v Maďarsku měli socialisticko-liberální vládu. Od té doby máme vládu lidové strany, a šetření Olafu zjistilo něco s ohledem na 30 smluv. My to známe pouze z tisku, to, na to bych rád poukázal. Ve 30 smlouvách byly zjištěny nesrovnalosti při vydávání evropských prostředků a v 29 případech, ještě jednou podotýkám, že to vím všechno z tisku, 29 smluv bylo uzavřeno právě v období před rokem 2010, kdy v Maďarsku vláda sociálně liberální vláda. Znamená to tedy, že nyní v maďarské veřejnosti probíhá diskuse nezávisle na tom procesu, procesu objasňování. A proto bych rád panu generálnímu řediteli položil otázku, kterou rovněž podkládám odpovědnému generálnímu ředitelství, které odpovídá za urbání plánování. Co se má stát, jak má být zveřejněna tato zpráva? Zatím nemáme eh, maďarskou verzi. A nyní máme tuto situaci. Pokud se maďarská vláda zeptá, přijde z zem, tak dostáváme od dvou orgánů čtyři různé informace, pokud to mám takto vyhrotit. Olaf nás informoval o tom, že s ohledem na jeho šetření platí zvýšená bezpečnostní rizika, což znamená, že svou zprávu nemůže zveřejnit. Pokud maďarští poslanci Evropského parlamentu napíšou dopis Olafovi, tak Olaf zareaguje tak, že třeba, aby se obrátili na maďarskou vládu, ale já jsem osobně toho názoru, že třeba co možná nejrychleji předložit celou zprávu veřejnosti. Jistě možná nějaké menší části, eh, které se týkají nebo nějak souvisí s trestním stíháním, a které se například také týkají právě spolupráce komise a maďarských orgánů činných v trestní řízení, ještě nebudou moci být zohledněny a zveřejněny. To jsou pouze malé části, ale jinak ten celek, zpráva jako celek by měla být zveřejněna a proto by mě zajímal názor pana generálního ředitele. A na, jako poslední, pro mě je velice důležité, aby na zasedání našeho výboru jsme byli velice obezřetní a pečliví, co se týká termínů a kategorií, které používáme. Nemáme v Maďarsku systémový problém. Takovýto problém u nás neexistuje, ani takový signál nebyl vůči nám vyslán. Co se týče periody po roce 2010, máme výsledky, úspěchy, něco se právě týče eh, souladu s právními předpisy. Ovšem, samozřejmě to nezmění situaci té linky metra číslo 4, kde skutečně došlo k tomu, že Olaf zjistil nesrovnalosti a tady je třeba řádně došetřit, k čemu přesně tam došlo. Eh, děkuji generálnímu řediteli za všechno, co řekl. Jistě žijeme v politickém eh, světě, vlády přicházejí a odcházejí a stále se to mění. Důležité je, Eh, aby eh, když je identifikován nějaký problém, tak příslušná vláda prostě reagovala a přijala nějaké opatření. Takže je velmi dobré, aby eh, se toto sledovalo a sledovalo se, kdy konečně prostě ta vláda nějak, nějak bude reagovat na zprávu Olafu. A ještě k situaci v Rumunsku. Já jsem byl v, nedávno ve výboru REGI a tam se zdůrazňovala skutečnost, že absorpce eh, je eh, trochu problémem. Vy jste řekl, že jedním z témat eh, bylo Eh, otázka sladění se s těmi eh, ex ante, eh, s tou ex ante podmíněností. A také jste teď řekl, a to jsem velmi rád, že je poskytována technická pomoc. Takže mě by zajímalo, zda ty předchozí otázky, které jste zmínil, to, že zatím se nepodařilo Eh, eh, některé věci dotáhnout, zdali je to nějak eh, propojené a zdali můžeme říct, že až bude poskytnuta technická pomoc, že se zvýší i ta absorpční schopnost a že se zlepší vůbec fungování celého systému. Pan kolega Celery další. Děkuji mnohokrát. Návrh nových zákonech současné vlády, jeden z těch návrhů spočívá v tom, že v případech, kdy došlo ke korupci, má být u, mají být do 50 tisíc eur beztrestné takovéto případy. To znamená, že lidé, kteří již byli odsouzeni kvůli korupci a kde ta suma korupční byla pod 50 tisíci eury, opět by měli získat možnost se ucházet o politické úřady. Proti tomu eh, je prezident Johannes, prezident Rumunska, ale také šéfka protikorupčního úřadu Laura Keviši. Eh, ta říká, že ona sama do posud, že, že tedy vy sám jste zatím eh, tady zpronevěřili 1,7 miliard eur a pokud by, by skutečně veškerá ta pravidla vešla v platnost, tak by bylo velice obtížné eh, dosáhnout eh, splacení těch prostředků zpět. Proto by tedy komise měla velice dbát na to, co se bude v zemi odehrávat, zejména protože jsem během minulých let byli svědkem tomu, že jeden člen Evropského parlamentu, jeden z nejbohatších mužů Rumunska, vedl kampaň proti paní Geveši, která je bojovnicí za korupci a tvrdil o ní, že například e, eh, používal nějaké plagiáty. Ovšem její práce je na veřejnosti vysoce ceněna. Další otázka. Rumunsko již v přístupovém procesu se zavázalo k tomu, že region, zregionalizuje svou zprávou. Podle toho, aspoň co já vím, tak dosud právě evropské prostředky jsou rozdělovány vládou takovým tím způsobem toho dobrého toho, jaksi, panovníka, nezávisle na to, jakou, jaká vláda to je, jaké politické strany. Tady si myslím, že skutečně by mělo konečně v Rumunsku dojít k té regionalizaci. Eh, dozvěděl jsem se, že ty zákony jsou připraveny, leží v šuplíku, ale nerealizují se. Tedy je důležité, aby zpráva byla tady kvalitní, aby země měla dobrou správní strukturu, bylo by tedy možné, aby komise na to dbala, zda Rusko tedy dodržuje tento, tuto svou povinnost, kterou na sebe vzalo. Prosím, pane generální ředitel. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu s konkrétní otázkou pana Ivena týkající se mm, vyhlídek Rumunska pro to, aby mohlo začít implementovat stávající programové období. A samozřejmě jsem ochoten odpovědět panu poslanci přímo bilaterálně. Máme tady dvě záležitosti oddělené. To první to je proces ehm, designace systému řízení kontroly. Dnes čelíme, řekl bych, spíše technických problémů obecně než strukturálním problémům týkající se správní kapacity. Tento technický problém souvisí eh, s novými informačními systémy, IT systémy, které musí být uskutečněny a tento typický IT project, projekt vedl k velkému spoždění. Řekl bych, že celkem za to, až se to nebo kdyby se to bývalo podařilo uskutečnit, tak by vyhlídky byly dobré. Tady není žádná definitivní lhuta, ale samozřejmě se snažíme asistovat Rumunsku co možná nejlépe ze všech sil a také pomoci eh, stávající vládě ze všech sil, abychom vyřešili tento rumunský problém. Eh, designace je nezbytná, abychom, aby Rumunsko mohlo čerpat prostředky. Co se týče pokroku v implementaci, tady se nemusí čekat až na tento krok. To tedy neznamená, že v Rumunsku by mělo být nemožné začít vybírat projekty a tak dále. A vidíme, že se to děje postupně. Už teď. Druhá záležitost je ta, na kterou jsem odkazoval ve svém prvním příspěvku a to se týká podmíněnosti, to jsou podmínky, které byly stanoveny pro různé oblasti a nebudou-li splněny v určitém okamžiku, může to vést k pozastavení peněz. Ale samozřejmě v případě rumunskou první překážkou byla ta jmenování Pak druhá kontrola podmínek. A v této záležitosti tady je jedna věc, kde je pokrok nesmírně zásadní. A doposud hraje velkou roli. Ale ještě jsme nedosáhli toho, čemu chceme, a to se týká zadávání veřejných zakázek tady velice na tom trváme. Jsme na správné cestě a očekáváme, že tyto podmínky budou moci být splněny. Když půjde všechno dobře, tak snad v polovině tohoto roku. co se týče otázky těch dvou navržených hmm. dekretů, co bych tady rád zopakoval. Komise to sleduje velice bedlivě a myslím si, že tím, co už jsem řekl, konkrétní dvě, eh, dva odkazy poslední zprávy o Rumunsku a mechanismu CVN. A s e, trváním komise na tom, že důležité je demonstrovat nevratnost, nezvratnost dosaženého pokroku, to jsou velice jasné signály ze strany komise. Domnívám se, že to velmi bedlivě budeme sledovat. A A jistě budeme mít záhy příležitost, eh, aby pan Timmermans samotný vedl výměnu názoru s parlamentními orgány. Mr. Deutsch, you, um... Pane Deutschi, vy jste, domnívám se, dodatečně ještě popsal dobře k tomu, co já jsem řekl, celou situaci. Ano, my to chápeme tak, že byly zahájeny legální postupy maďarskými orgány a to je přesně ten důvod, proč nemůžeme my rozhodnout. To nemůže rozhodnout DG naše, protože to je zpráva OLAFu kde my nemůžeme rozhodovat o zveřejňování této zprávy a proč rozhodnutí o takovém zveřejnění eh, musí tedy eh, padnout eh, ze strany maďarských orgánů, protože oni znají obsah těch národních postupů a jsou také těmi, kteří vědí, jakou formou by tato zpráva mohla uveřejněna samozřejmě za plného respektování ochrany osobních údajů. Je to tato otázka. Je otázkou dne ta otázka toho zveřejnění. A to leží v rukou maďarských orgánů. A na závěr, pane Vojne, doufám, že jsem vám objasnil tu odlišnou povahu na jedné straně proces jmenování a na druhé straně eh, ty podmínky. I'm not sure. <laughs> yeah. Um, eh, und zu guter Letzt, Herr äh, Zeller. Um... Panu Zellerovi. Komise samozřejmě nemá žádnou kompetenci pro to, aby rozhodovala o územních organizacích členských států. Zcela jistě diskutujeme s členskými státy velice intenzivně implementaci operačních programů, aby šlo zabezpečit že zvolíme nejlepší možný přístup a postup, abychom měli ty nejlepší výsledky, například ekologický sektor. To, co je pro nás naprosto nezbytné pro dobrou spolupráci mezi nejrůznějšími radnicemi v Rumunsku. A jak už jste to řekl, v skutku Teď tady je trošku rozdíl mezi národní úrovní a lokální úrovní a je naprosto zásadní, aby došlo k efektivním výdajům, například co se týče čističek odpadních vod. Tady je nutné, aby eh, radnice slaďovaly a dávaly dohromady projekty. A to tak neprobíhalo v minulosti, ale jistě to je součást našich vnějších podmínek, aby byla splněna vyžadovaná úroveň spolupráce na základě současného správního systému v Rumunsku mezi nejrůznějšími aktéry na nejrůznějších úrovní řízení. Děkuji. Děkuji za důležité informace. Pro nás je důležité, abychom ukázali, jak komisi, tak členským státům, že to sledujeme a že nám to není jedno, že nám není jedno, co se dočteme někdy, někdy až po letech v novinách. To tedy znamená, že budeme nadále sledovat situaci v Maďarsku, také to, jak bude pak zveřejněna ta zpráva, budeme sledovat ty právní kroky u soudů. E, pro nás je důležité, abychom viděli, že skutečně, pokud je tady podezření na podvod, aby z toho potom byla žaloba, i když například pak bude ten obviněný osvobozen, ale aby to prostě skončilo u soudu pokud takovéto podezření existuje. Ano, a co se týče rumunského problému, to budeme také velice bedlivě sledovat a dovolíme si vyzvat komisi, aby skutečně nevyplatila ty odpovídající prostředky, pokud ta situace nebude v pořádku. Nám je to také líto, protože si myslíme, že Rumunsko ty peníze potřebuje pro to, aby pokročilo dál a mohlo se rozvíjet. Děkuji mnohokrát, jistě zůstaneme v kontaktu ohledně této otázek a řady dalších otázek a děkuji mnohokrát, že jste se dostali mezi nás a poskytli nám své informace. My jako ti, kdo kontrolují rozpočet, eh, prostě máme mnoho dotazů. Děkuji mnohokrát, končím zkůzi a setkáme se 15 hodin s panem a budeme pokračovat v naší schůzi.